jestli možná je tady. possiamo Můžeme pokračovat. První vstup je vstup rady a za radu má slovo pan Nikolas Schmidt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pane ministře, máte slovo. pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Eh, příčiny přívalu uprchlíků, eh, to eh, je kvůli hroznému konfliktu v Syrii, v Iráku i kvůli krizím, které již po dlouhou dobu zažívá Afganistán a země Afrického rohu. Rozhodnutí přijaté šéfy vlád na zasedání 23. září potvrzují, jak Evropská unie se angažuje interně i externě a humanitárně v kontextu této krize. Takže teď konkrétně. Nyní jsme uvolnili nezbytné zdroje, tak abychom mohli refinancovat humanitární Eh, organizace, které jsou v terénu aktivní, jako vysoký eh, mm, komisař pro uprchlíky, jako je i Světový eh, potravinový program, tak abychom lépe reagovali na potřeby uprchlíků, kteří žijí mm, poblíž země původu, ať je to v Iráku, v Jordánsku, v Turecku, a pokud je o Syrii, tak tam jsme hlavním dárcem Eh, mm, v souvislosti s tou nekonečnou vládou, kterou je zmítána tato země. I chceme posílit hlavní trust funds, eh, abychom mohli, eh, aby se mohli realizovat konkrétní projekty, tak abychom pomáhali uprchlíkům v těch kritických oblastech, jako je školství, zaměstnanost mladých Samozřejmě eh, fond Madat například, eh, který byl podfinancován a potom je to i ten fond pro Afriku. V obou případech jde o to eh, reagovat na společný požadavek Evropského parlamentu i šéfů vlád. A interně. Rada mm, svědomím naléhavosti a obširnosti krize a toho, že musíme rychle řešit humanitární situaci uprchlíků, tak udělala vše, abychom e, přistoupili k tomuto tématu s vysokou prioritou. Z tohoto důvodu se konala dvě mimořádná zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti 14. a 22. září 2015 a e, kromě dalších tedy schůzí, které byly naplánovány. A to tak, abychom rozpracovali pokyny Evropské rady, která se sešla k tomuto v dubnu, v červnu eh, a přijala eh, evropský, evropskou agendu, která byla předložena v květnu a abychom realizovali balíček opatření, které komise předložila 9. září. ta ministr pro zaměstnanost a sociální věci, tak já vlastně mm, již včera na eh, obědě ministrů jsem zorganizoval diskusi o tom, jak Evropská unie hm, a komise potažmo mohou podporovat členské státy, tedy ty státy, které nyní přijímají největší počet uprchlíků, abychom usnadnili jejich integraci, abychom i usnadnili jejich přístup na trh práce, eh, tak abychom podpořili i eh, Mm, mm, jejich uznávání, jejich kvalifikací, eh, školní docházku dětí a tak dále. A paní Tyson, paní komisařka, nám předložila některé úvahy, Eh, týkající se čerpání z fondů. Především jde o Evropský sociální fond, eh, eh, který by mohl intervenovat. Předsednictví hodlá pokračovat i v případě Rady ministrů práce v těchto úvahách, tak abychom mohli způsobem solidárním, systematickým mm, řešit situaci v těch zemích, které přijímají největší počet uprchlíků veškeré toto úsilí umožnilo a musí umožnit, abychom eh, dospěli k významným výsledkům a to v co nejkratší možné lhůtě a to především jde o to, že 14. září bylo přijato rozhodnutí Rady, kterým se zavádí provizorní opatření v oblasti mezinárodní ochrany eh, ve prospěch Itálie a Řecku, tak aby mohl, aby ten první kontingent, kontingent 40 tisíc uprchlíků mohl být redistribuován. 22. září Rada rovněž přijala druhé rozhodnutí které se týká redistribuce 120 tisíc osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to, eh, ty, které, eh, a to eh, z Itálie a z Řecka do jiných států. Konstatuji s uspokojením, že první hotspoty již fungují a chápu, že další hotspoty určitě budou funkční velice záhy. I Itálie a Řecko předložily cestovní mapy ty byly předloženy na expertním fóru, které zorganizovala komise mm, v součinnosti s EASO a během zasedání strategického výboru pro imigraci azyl 5. října. Během těchto schůzí byly prodebatovány praktické aspekty redistribuce uprchlíků. Rada kvituje eh, s uspokojením mm, vynikající spolupráci s parlamentem, pokud je o tato rozhodnutí a to, jak parlament je aktivní, což ukazuje společnou vůli, že nám jde o konkrétní výsledky o pomoci těm uprchlíkům, kteří potřebují pomoc a ochranu a především v těch státech, které jsou nejvíce exponovány. Také podporujeme humanitární pomoc uprchlíkům, kdy se snažíme eh, pomáhat těm, kteří eh, se snaží nalézt útočiště eh, v Evropě, a to především těm, kteří přeplouvají středozemní moře a výjíždějí z Libie. Zde máme konkrétní výsledky s našimi partnery ze samitu z Valety a jde o to, Eh, zajistit ochranu těchto uprchlíků a především bojovat proti pašerákům a eh, spolupracovat i s návraty a readmisemi. Dámy a pánové, jakožto předsednická země, tak jsme se aktivně eh, zapojili do mobilizace členských států a našich klíčových partnerů tak, abychom splnili náš cíl a to je zdvojnásobit příspěvky z Evropské unie a abychom se dostali na číslo miliarda euro navíc na podporu humanitárních organizací, které jsou aktivní v této krizi. Nizozemsko a Belgie oznámili, že eh, přidají další peníze 48,5 milionů a 30, 30 eh, milionů euro. Spojené království oznámilo, že přidá 100 milionů eh, liber a Německo a Francie oznámili 100 milionů euro navíc. Toto úsilí eh, eh, musí být ale doprovázeno také i podporou ze strany celého mezinárodního společenství a v tomto ohledu jsme rádi, že, jakožto, že Německo jakožto předsednická země G7 mm, v rámci zasedání ministrů OSN zorganizovali akci kde eh, eh, bylo hm, přislíbeno eh, dalších 1,5 miliardy euro. Víte, že i my, jakožto předsednická země, pokud je o rozpočet, my jsme se e, rozhodli, že podpoříme tyto kroky v radě, potřebujeme aktivní podporu Evropského parlamentu, tak abychom mohli e, rychle realizovat naše rozhodnutí, abychom mohli provést nezbytné úpravy v rozpočtu. Nemám pochyb o tom, že určitě v tomto ohledu lze s vámi počítat a děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji vám, pane ministře Šmite, děkuji docemborskému předsednictví a hned předávám slovo prvního místo předsedovi Evropské komise Franci Timmermansovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes všichni procházíme zkouškou. Dnes čelíme tomu, co bychom mohli nazvat největší výzvou Evropy za celou jednu generaci. Dnes prochází zkouškou naše schopnost zvládnout velkou humanitární krizi. Dnes prochází zkouškou naše schopnost eh, pochopit, že řešení může fungovat pouze na celé evropské úrovni. Co dnes prochází zkouškou, je struktura celé Evropské unie. A jsou to také základní hodnoty, které společně sdílíme. A mnoho z toho, co tady dnes zaznělo, to dokládá. A když lidé argumentují tak, že ti, kteří dnes přicházejí do Evropy, jsou lidé, kteří hledají lepší život a nejsou to uprchlíci, což je naprosto nepodstatněné, protože tady nejsou žádné vědecky podložené eh, důkazy o tom. A přitom to tady lidé eh, tady v parlamentu říkají. A to proto, že nechtějí abychom eh, vypadali jako někdo, kdo skutečně pomáhá opravdovým uprchlíkům. Takže místo toho, aby odmítali všechno, co děláme, snažili se pochopit, že tady je opravdu velký počet opravdových eh, uprchlíků, tak si uvědomí svou pomílenost a uvědomí si, že eh, jedině fungující jsou evropská řešení. A nemá žádný smysl se před touto skutečností schovávat. Někdo tady říká, eh, někdo za mnou eh, říká, že mám eh, si jít s nimi promluvit do těch táborů a já jsem přesně to udělal. Ale vy evidentně slyšíte jenom to, co chcete slyšet, když se s někým bavíte. A já si myslím, že v dnešní době k tomu velmi přispívá strach. Je to důležitý faktor. Eh, mnoho Evropanů se bojí a my všichni víme, co strach provází, co je pro strach charakteristické. Já si myslím, že je potřeba hledat důkazy toho, že ten strach je opodstatněný a ne, eh, že je neopodstatněný. A my tedy nechceme podporovat tento strach, nechceme vytvářet stereotypy, nechceme lidi kategorizovat, ale chceme přijít s řešením, které ten problém vyřeší, spíše než abychom jenom znásobovali strach lidí eh, a počítali s tím, že nám to potom vynese hlasy ve volbách. Toto je doba, kdy eh, evropští politici se budou muset rozhodnout, jestli chtějí něco řešit, anebo jestli chtějí být eh, populisty a získat hlasy ve volbách. A já doufám, že my všichni Eh, budeme v této fázi zodpovědní. Evropská rada byla zodpovědná minulý týden, když eh, přijala eh, rozhodnutí, která se teď musí provést v praxi. A já je tady v rychlosti zmíním. Bylo rozhodnuto o tom, že se posílí ostrávnější hranic, že se posílí lidská finanční zdroje pro naše agentury, Europol, Frontex a tak dále. Dále, že se zvýší prostředky pro programy v oblasti vnitra 100 eh, milionů euro pro naléhavou pomoc pro ty nejvíce postižené členské státy, a to kromě eh, těch 73 milionů, které již na to šly. Hodně z těchto prostředků bude řešit eh, bezprostřední humanitární potřeby, tak aby agentury mohly nabídnout přístřeší potraviny a zajistit základní potřebu nových příchodčích. Dále půjde o uspořádání, nebo se bude konat konference o západním Balkánu. Dále chceme také podpořit práci Eh, skupiny v těch hotspotech ve členských státech, eh, kteří pomůžou s tím, jak například snímat otisky prstů eh, uprchlíků, tak abychom mohli rozlišovat mezi těmi, kteří skutečně přijdou žádat o azyl a kteří jsou jenom ekonomickými migranty. Dále budeme revidovat pravidla v dublinském nařízení, musíme také přispět členským státům a vyčlenili jsme jednu miliardu eur pro agentury OSN, aby reagovali na potřeby uprchlíků, kteří přišli o domov v regionu. Dále chceme pomoci Turecku, Libanonu a Jordánsku, aby eh, mohli také pomáhat. Vytvořili jsme svěřenecký fond pro Syrii, také jsme vytvořili svěřenecký fond pro Afriku a eh, ke všemu tomu se bude konat také summit v Valetě. To všechno jsou velmi důležité věci. Pokud Eh, se tedy provedou. Eh, není to tedy o tom, že bychom nevěděli, co máme dělat, ale eh, chybí nám sebevědomí. Já si myslím, že to zvládnout můžeme. Já souhlasím s kancelářkou Merklovou, když říká wir schaffen das, zvládneme to. A musíme také řešit to, čemu já říkám morální hazard. A tedy české státy musí mít důvěru v ostatní, že také odvedou svůj díl práce a ponesou svůj díl odpovědnosti. Všichni musíme věřit v to, že naše externí hranice budou kontrolovány, že ti, kteří tam dorazí, eh, okamžitě se jim sejmou otisky prstu a stejně tak eh, oni, tyto státy v té frontové linii musí počítat s tím, že ostatní členské státy jim pomůžou a převezmou část uprchlíků. Takže všichni musíme dělat to, na čem jsme se dohodli a potom se zvedne sebevědomí v Evropě, ale také vzájemná důvěra mezi členskými státy. A to všichni eh, potřebujeme. Jak už jsem řekl, a myslím si, že to je eh, v nejednom aspektu pravda. Eh, blíží se zima a mm, pan komisář Gutierrez řekl, ano, je to tak a my bychom skutečně mohli proměnit uprchlické tábory v přijímací střediska ale určitě eh, nezabráníme lidem v tom, aby se pohybovali. Eh, je třeba přivítat eh, poslední kroky Evropské unie, mobilizovat další prostředky, jak na nový program, tak na pomoc uprchlíkům. Dále příští rok to bude 300 milionů a my jsme požádali, aby členské země k tomu přidali každá svůj díl. Já se těším, že na příští Evropské radě budeme moci provést inventuru toho, co se podařilo a e, myslím si, že jedna miliarda e, na humanitární pomoc, e, že to nežádáme zas tak moc. Já musím říci, že jsem velice vděčný tomuto parlamentu, který se ujal vedení tím, že naše návrhy schvaluje ve zrychleném řízení. A je to skutečně způsob, který si zaslouží náš obdiv tedy přístup k tomu. No a e, samozřejmě je třeba pomoci těm takzvaným frontovým státům, které se budou muset vypořádat e, s výzvami uprství a zimy. Ano, pokud e, se týče e, krizových situací, e, je třeba najít nejenom peníze, ale také e, další kapacity jako e, lidi a schopnosti. E, a tím se zabývá eh, příslušný komisař v komisi. My máme už připravený ochranný mechanismus, eh, který je třeba aktivovat, aktivovat ho a rychle. Nechceme eh, k tomu ztrácet čas. Možná, že nejvyšší prioritou je ten zvládat ten, ten kvantový posun v kapacitě Řecka přijímat a řídit uprchlíky. Bez té přijímací kapacity tady nebude fungovat nic, na tom se můžeme shodnout všichni. My máme program, který už je téměř hotový a Řecko se musí vrátit k pravidlům dublinského systému a já eh, vítám příslip řecké vlády, že to tak bude. Eh, komise připravila všechny operační a rozpočtové prostředky a všechno, co můžeme dělat na našich hranicích a mimo ně. Turecko eh, se zavázalo, že na tom bude pracovat a dnes odpoledne se dozvíme konkrétní výsledky o tom, co nastane v příštích několika týdnech. Ehm, my pracujeme na eh, rozložení té eh, zátěže humanitární pomoci na všechny členské země, ale zároveň nám jde o to, abychom šli po těch prapříčinách eh, této současné migrace lidí. Uprchlíci na útěku před válkou a stíháním jsou schopni riskovat úplně všechno prostě jinou možnost nemají. A my tady zase nemáme jinou možnost, než jim poskytnout útočiště, chránit je a zacházet s nimi přiměřeným způsobem zde v Evropské unii a také jinde. E, prostě i v e, členských zemích, kam se dostanou e, je třeba, abychom měli důvěru ve vlastní schopnosti, že to zvládneme, wir schaffen das. Děkuji vám, pane místopředsedo Mansi, a nyní zahajuje debatu. Hlasovat budeme budeme 12.30 eh, a eh, do diskuse je přihlášeno 44 lidí, takže prosím, dodržujte řečnický čas. Jako první eh, paní poslankyně Vozenberg. Děkuji, pane předsedo. Tato debata o uprchlících eh, je pokračováním naší předchozí debaty. Velmi správně jste řekl, že Evropská unie je eh, jediná instituce, která je schopna řešit tento problém. My potřebujeme celoevropské řešení, ale musí to být především řešení eh, řešení nejen tedy celoevropské, ale musí být politické jak to řekl pan předseda rady Tusk. Ale my tento problém lze řešit pouze tehdy, když budeme spolupracovat se zeměmi původu těchto migračních proudů a tam tedy řešit příčiny této uprchlické krize. Zároveň je ovšem eh, podepisovat smlouvy s transitními zeměmi. Tady hovořím zejména o Turecku. Včera nás kritizoval turecký prezident Erdogan, eh, protože prý nejsme schopni eh, přijmout 255 eh, tisíc uprchlíků a nabídnout jim přiměřenou humanitární pomoc, přičemž Turecko má takových lidí 2 miliony. Nicméně nezmínil, že dostává 2, 2 miliardy, tedy dostává miliardy eur na to, aby to zvládl, a že nerespektuje dohody s Evropskou unii. Evropská unie eh, to sama nevyřeší, jde to humanitární problém. Eh, pan kolega Fleckenstein na jednu minutu. Eh, v těchto dnech v členských zemích, ale také na cestě k nám na Balkáně, v Turecku a v těch krinových, eh, krizových eh, regionech eh, sledujeme prohlubující se krizi. A myslím, že můžeme děkovat za děkovat dobrovolným i, i pomocníkům i pomocníkům z povola pomáhají v Srbsku, v Chorvatsku a také třeba na Mnichovském hlavním nádraží. Samozřejmě na to všechno je třeba peněz a je dobře, že rada souhlasí s zvýšením rozpočtu, tak jak bylo navrženo. Ale kde bychom dnes byli, Eh, kdyby členské země dodržovaly své závazky, které přijali dávno. Kde je třeba těch procent HDP pro spolupráci v rozvojové oblasti? Je třeba, abychom jednali rychle. Skutečně ty peníze dát a rychle. Eh, uprchlíci, eh, kteří, kteří toho tolik vytrpěli, by měli být hodni této návrhy. Pan Stevens na minutu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Turecko nyní využívá finanční a sociální podporu Evropské unie, aby mohla eh, podporovat eh, uprchlíky. Současně bychom neměli zapomenout na některé problémy a limity. Viděli jsme Eh, důsledky války v Sýrii. Podpora pro uprchlíky je však přesto nedostatečná. Uprchlíci nyní potřebují konkrétní eh, podporu, často lékařskou podporu, což chybí v těch táborech. Děti nemohou chodit do normální školy. Eh, slepé a hluché děti potřebují specifickou podporu. E, dále konkrétní okolnosti znamenají, že musíme poskytovat konkrétní pomoc pro ty se zvláštními potřebami. Často děláme příliš nebo málo. Nedávno jsem toho byl sám, byla sama svědkem, když jsem navštívila tábor Satáry v Jordánsku v květnu. Pokud budou investovány zdroje efektivně, tak Evropská unie dosáhne významného zlepšení lidí eh, v těch táborech s relativně omezenými mm, prostředky. Paní Wikstrom, děkuji. Mm, já chci vyjádřit poděkování vděčnost Turecku, Jordánsku a Libanonu, kteří do posud přijali tři až 4 miliony z 10 milionů syrských uprchlíků, přičemž my v EU v 28 zemí jsme doposud přijali přibližně 500 tisíc. Jsme nejbohatším kontinentem světa a toto je náš příspěvek. V některých členských zemích, zdůrazňovala jsem Maďarsko, Uprchlíci naráží na osnaté dráty, ploty, střílejí se na ně, jsou na, jsou, používá se proti nim slzný plyn a tak dále. Na e, vnitrostátní le, legislativa v současnosti zajišťuje, aby maďarští občané, kteří projeví solidaritu a humanitární e, přístup a ubytují u sebe uprchlíky, tak jim hrozí trest vězení na tři roky a jejich sousedi jsou ochotni nyní informovat, udávat ty maďarské občany, kteří svoji humanitární odpovědnost berou vážně. Pokud toto je Evropa, kterou si přejeme, pane předsedo, je toto EU, které chceme, Eh, od druhé světové války jsme takovou legislativu mezi našimi členskými státy eh, neměli. A je hamba, že jsme se dostali do takové eh, to situace. Můžeme udělat víc a můžeme to udělat lépe. Svět se na nás dívá, svět nás sleduje. Když jsem byla minulý týden v USA, tak Orbán měl projev, kde o tom mluvil. Pokud je toto situace, tak jak bude vypadat budoucnost? paní z Argentíny má slovo. Mm, pane předsedo, způsob, jakým um, zacházíme s uprchlíky, mluví od, nebo je dokladem toho, jaké jsou hodnoty naší civilizace. Já obdivuji všechny státy, které dělají všechno pro to, aby Mm, čelili vlnám uprchlíků k hranice, země, které jim se snaží poskytnout bezpečné útočiště. A e, současně e, mě e, znepokojí země, které staví osnaté dráty a ploty a střílí ty, kteří se snaží překonat. To je nehumánní zacházení s uprchlíky. Pokud to umožníme, aniž bychom to odsoudili, tak v podstatě budeme také vyni budeme nést, poneseme spoluvinu. A to se nyní děje. Všechny snahy popsat situace eh, v Maďarsku neutrálně, eh, bez vyvození eh, příslušných důsledků, je třeba odsoudit. A to dělali včera sociální demokraté. Pane předsedo, my musíme spolu jednat civilizovaně humánně. Pokud z toho nejsme schopni my, tak jak e, potom můžeme přestupat k uprchlíkům. Paní Sargentini, Argentiny, e, modrá karta. Pan Balsco. Děkuji, mám dvě krátké otázky. Očekáváme od evropských členských států, že eh, budou v souladu s evropským zákonodárstvím a budou hlídat hranici? To je ta první a nejdůležitější otázka pro Maďarsko maďarská hranice byla ze strany Srbska a Chorvatska překročena 300 tisíci lidmi. Srbsko a Chorvatsko jsou bezpečné třetí státy, jsou bezpečné státy a tito lidé mají bezpečí v těchto zemích. Proč tedy eh, jdou dál? Proč jdou dál do Německa? Protože to jsou ekonomičtí uprchlíci. For your Prosím eh, odpověď. Pane, já jsem nyní pozorovatelkou voleb v Tanzánii a lidé mi říkají jasně, že pozorování a monitoring není, neznamená jednat. To, co dělá Maďarsko, to není monitoring, to je zatlačování, vytlačování zpátky, to je zakázané podle našeho práva. Děkuji. Paní Ferrara. Le Ferrara. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes eh, tady jsme slyšeli logiku menšího zla, co se týče rozhodování Evropské unie. Eh, velká spokojenost s provizorními opatřeními, s přesídlením 40 tisíc eh, uprchlíků, další provizorní opatření pro dalších 120 tisíc uprchlíků, ale pilotní projekt ztroskotal, takový neexistuje. Potřebujeme objektivní kritéria, abychom vybudovali trvalý mechanismus a mechanismus, abychom tady nerealizovali stále spontánní opatření. Postoj parlamentu byl v návrhu komise ignorován. V současné době sice tady jsou nouzová řešení, ale toto vše je globální řešení. Eh, musíme tedy stanovit také pravidla, sice ale musíme řešit kořeny těch problémů související s lidskými a přírodními zdroji. Ale zájmy zbrojařského průmyslu jsou velice silné. Parlament se většinově vyslovil proti vývozu zbraní. Myslím si, že veškeré operace, které eh, v současné době probíhají, jsou nedostačující. Domnívám se, že je třeba teď chránit toho, kdo prchá, protože konec konců je třeba změnit i Dublin, abychom mohli chránit ex ante a mohli pomoci těm členským státům, které jsou v potíži. Děkuji, pan Fontána. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že to, co mě překvapuje ze všeho nejvíce, je skutečnost, že se stále kritizuje Maďarsko ale zapomíná se přitom na zásadní problém související ze Sýrii. Zapomínáme na islámský stát. Já bych velice rád slyšel, jaké strategie Evropa má ehm, tváří v tvář této situaci. Neevropské státy intervenují, ale nic neslyším o Evropské unii. Pakliže skutečně chceme pomoci uprchlíkům prchajícím před válkou, pak musíme přispět ke skoncování s válkami a v tomto ohledu se toho mnoho neděje. Tady jsem slyšel řeči o strachu, o obavách. Já mám strach. Zahraniční politika je svěřena do rukou těch, kteří umožnili tyto škody, kteří umožnili a zodpovídají se za tuto ohromnou vlnu uprchlíků. Domnívám se, že se snad, jak se zdá, uznává, že ten, kdo dostal Nobelovu cenu za mír, eh, způsobil tuto nouzovou situaci. Děkuji. A nyní pan Senadinos. Děkuji vám. Eh, Pan komisař řekl, že evropské státy eh, nemají dostatek eh, obrany a hovořil o ochraně Schengenu. Myslím si, že jistě není spokojen s výsledky své politiky v oblasti migrace. Desetitisíce tisíce migrantů, nelegálních migrantů eh, proudí do Evropské unie a džihadisté zneužívají tuto, skup, eh, tu, tuto situaci proto, aby operovali na evropském území. Nečelní řádně situaci a nechrání se ti opravdoví uprchlíci, zatímco takové země jako Maďarsko, Slovensko eh, chtěli zavést kontrolu na zahranič, na vnější hranici a, a chtěli e, zaručit bezpečnost vstupu. E, tady se nehovoří o tom skutečném problému. E, je třeba aby Evropa se postavila po boku těch, kteří bojují proti islámskému státu a aby Turecko, eh, které je eh, zemí prvního vstupu, muslimskou zemí a zároveň sousedem Sýrie, musí také převzít svou odpovědnost souhodu s mezinárodním právem. A nyní paní Holmajerová. Pane předsedo, Milé kolegyně, milí kolegové, nejprve mě těší, že členské státy společně s komisí konečně zahajují konkrétní kroky to, co mi nejvíc leží na srdci, je, aby ty projevy, které tady prostě se pořád um, diskutují, aby se ty miliardy konečně navršily, to musí být skutečně provedeno. Dokud nebudou tyto fondy navršeny a dokud nebudou proudit nezbytné platby, nemůžeme eh, tuto eh, pomoc eh, skutečně prosazovat. Vždyť zejména Fond pro potravinovou pomoc je zatím nedostatečný aby léta zanedbáván. Eh, za druhé, máme tady velice podstatnou otázku, to se týká příčin války, kterými se musíme zaobírat a nemůžeme to přenechat tomu, který v poslední době se na Ukrajině zrovna neproslavil svými míru milovnými snahami na Ukrajině. A druhá věc, která je podstatná, aby v tématu hotspotu i v té diskusi, já jsem právě konstatovala, že paní Sargentini se pokouší útočit na SAD, ale bylo to EPP a SAD, eh, kteří eh, nepovažovali postoj zelených GUE a ALDE Eh, vůči Maďarsku správný, protože některé kroky vidíme v České republice, některé na Slovensku, to znamená, že je nezbytné, abychom dělali to, co formuloval pan komisař Timmermans. Konkrétně s těmito státy dospět ke konkrétním krokům, aby jinak nakládali s uprchlíky a aby hranice a hraniční přechody se chránily v souladu s platným právem a odpovídajícím způsobem. A nyní má slovo paní Tienes la palabra. Když jsem si dnes vyslechl radu, mám pocit, že jsem se účastnil kalkulativních porad eh, pro zavření externích hranic a přitom se tady prsí ti, kteří to říkají tím, že chrání Schengen. E, tady prostě se stále klade na vyšší místo bezpečnost než ochrana lidských práv některé státy mm, e, prodávají e, pocity strachu ve svých zemích a nahánějí je do náruče extrémně pravicových eh, stran. Paní, komis, paní mm, místo předsedkyně Morgany říkala, o čem hovoříme, když máme co dočinění s masivní uprchlickou krybí v Evropě. Hovoříme, dámy a pánové, o 0,1% celkového počtu obyvatel Evropské unie. Nejsme žádní šampioni proto, že některé státy se rozhodnou, že otevřou eh, své dveře 67 tisícům obolem. Když se podívejme, co dělá Libanon, Jordánsko a Turecko. Evropská unie se snaží externalizovat krizi, ale my se snažíme pouze přesouvat odpovědnost jinok a přispívat ke kultivaci strachu a nenávisti na toho, kdo je jiný. A stále ale tato situace je tak nebezpečná, že nakonec ohrozí veškerá základní lidská práva. Děkuji. A nyní má slovo pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Eh, byl s některými kolegy v Jordánsku a musím říct si, jak, jakou zátěž na sebe tyto země berou. Eh, otázka je, co se stane, když to všechno už přestane jednou fungovat. Souvislost, už teď vidíme příčinou souvislost ehm, škrtáním podpory. V červenci byly eh, mm, E, příspěvky sníženy z 27 na 13 dolarů za měsíc a e, pak přišly ty masivní vlny uprchlíků do Evropy. Já vítám rozhodnutí rady, obávám se jenom, že přichází pozdě. Tyto prostředky musí být k dispozici rychle, musí také existovat a musí jich být víc. Jinak skutečně budou obrovské problémy. Pan Halahaho. Děkuji, pane předsedo. Moje země, Finsko, předpokládá, že přijme 50 tisíc žádostí o azyl, což je desetkrát eh, obvyklý roční počet. Jsou to většinou mladí muži z Iráku a Somálska a subsaharské Afriky. Přicházejí, protože jim pašeráci řekli, že dostanou byt, eh, dobře placenou práci a dobrý život v Evropě Místo toho jsou v přeplněných eh, recepční, přijímacích centrech, kasárnách nebo stanech a nemají co dělat, protože nejsou byty a nejsou pracovní místa. Přichází zima a budeme mít desetitisíce frustrovaných, zklamaných mladých mužů na ulicích. Pane předsedo, je to nebezpečné, nezodpovědné umožňovat E, tuto nekontrolovanou migraci v Evropě a v rámci Evropy. Potřebujeme lepší kontroly hranic, rychlejší repatriaci na evropské úrovni. Děkuji. Pání Griesbeck. Všichni se shodneme na tom již několik měsíců v tom, že říkáme, že výzva pro Evropu, výzva pro členské státy je historickou výzvou. Dnes humanitární krize pokračuje eh, se opakovat tak, že narušuje nejenom externí hranice Evropy, ale také srdce Evropy samotné. Před několika dny s malým Desarnes jsme jeli na tu balkánskou stezku a to, co jsme viděli, to bylo horší než naše nejstrašnější představy a 20, představy eh, eh, druhé světové války z 20. století. Ženy, děti, vyčerpaní, zastrašení, kteří se snaží dostat do Evropy, do naší Evropy, zejména s ohledem na to, co řekl pan Juncker. Jakou Evropa dává odpověď? Odpověď musí být bezprostřední eh, a nejenom ze strany nevládních organizací, ale také ze států, kteří Eh, jsou srdcem Evropy, a nejenom Makedonie a Srbsko, a ti, kteří jsou na kraji, na hranicích Evropské unie. Je třeba koordinovat systém hotspotu nejenom na externích hranicích, ale také v jednotlivých členských státech, v těch klíčových, aby bylo možné zorganizovat lépe přijímání a také kontrolovat toto přijímání tom okamžiku, kdy čelíme této situaci nejenom na externích hranicích. To jsou prvky, které jsou naléhavé a je třeba je vyřešit. Vždyť přichází zima. Děkuji. Dámy a pánové, prosím vás, dodržujte řečnickou dobu, eh, protože nemůžeme spozdit hlasování o půl hodiny či o 40 minut, protože pakliže každý poslanec přetáhne minutu, bude hovořit minutu a půl, tak prostě budeme mít spoždění o půl hodiny. Prosím pěkně, respektujte naše načasování. Eh, pan Matias. Obrigada, senhor presidente. Senhor Schmidt, senhor Timmermans. Pane mm, předsedo, Pane Schmidt, Timmermans, toto je o humanitární situaci uprchlíků v Evropské unii, ale místo toho jsme slyšeli um, jakýsi nákupní seznam, kde, který, neře, který neřeší situaci. Eh, eh, lidé se dost Mm, jsou nakládáni na vlaky, jsou, jsou počítáni, pak jsou opuštěni, pak jsou zavíráni do starých koncentračních táborů. Toto je humanitární situace mnoha uprchlíků v Evropské unii. Smlouva, kterou jste eh, schválili vy. Vaše smlouva říká, že evropská hodnota je respektování člověka, demokracie, rovnost, právní stát, respektování lidských práv, včetně práv menšin. Pánové, eh, tato eh, smlouva se neaplikuje à la carte. Nemůžete se toho vybrat jenom polovinu. Musíte um, aplikovat celou smlouvu. Co uděláte s Urbánem, s vaším přítelem? On je výjimkou v té, z této smlouvy? Micro, please. Mikrofon, prosím. Děkuji. Vážení kolegové, eh, je třeba přivítat rozhodnutí neformální Evropské rady a Rady pro eh, vnitřní záležitosti. Nicméně chci říct dvě věci. Evropské kandidátské země na západním Balkáně které jsou přímo na cestě pozemní, tedy pozemní cestě migrace, by měly být při nejmenším přizváni na neformální radu. A by státy e, bývalého sovětského bloku roz, e, pochopili rozdíl mezi rozhodováním pro někoho a za někoho. E, mohu připomenout kolegům v radě, že rozhodování kvalifikovanou většinou, což já osobně vítám, je odvážné pouze, pokud jsou ochotní dojít až do konce. Je ochota dojít až do konce a udělovat sankce za neodržování, tak pokud tomu tak není, tak jenom přispíváte k politickému divadlu, kterého už máme příliš. Pane Nutel. Pane předsedo, já bych rád začal otázkou k titulu této debaty. Vy eh, o této krizi hovoříte jako o krizi uprchlické, což de facto pouze vyhovuje jakési politické šabloně. Eh, je třeba říci, že je to krize ekonomických migrantů, nikoli uprhlíků. A to není pouze to, co e, říkám já, ale třeba slovenský ministerský předseda říká, že 95% těchto lidí jsou ekonomičtí migranti, nikoli uprchlíci. Dokonce i Eurostat e, tvrdí, že 85% těchto lidí nejsou z válečné Sýrie, jsou z Pakistánu, Nigérie, Gambie a tak dále. Takže já bych skutečně apeloval na vaši inteligenci a e, hovořte o té krizi jako o tom, čím je. Je to krize ekonomické migrace, nikoli uprchlická, pane Timmermansi. Pane Timmermansi, to jsou lidé, kteří se e, stěhují z chudých zemí do e, bohatých zemí a porušují mezinárodní právo. Ano. A co děláme my? My je v tom podporujeme, my je v tom povzbuzujeme. A máme tady ještě bezpečnostní aspekt. ISIS nám už sděluje, že eh, hodlají zaplavit náš kontinent islamistickými blázny a my bychom měli se proti tomu bránit. Ale ne, my děláme opak. My riskujeme životy našich vlastních lidí. To prostě eh, tak to nejde. Německé úřady minulý týden eh, řekly, že jeden ze tří takzvaných Syřanů má Eh, falšovaný eh, pas, které se prostě prodávají v Turecku. My nevíme, co to je za lidi. Ano, my zde máme princip svobody pohybu, ale my tady máme princip svobody pohybu pro džihad, nikoli pro občany. To znamená, že velice brzy bude výsledkem krev na našich rukou. Děkuji vám. Pane Natele, Eh, technická připomínka. Já předpokládám, že členové tohoto parlamentu jsou všichni zvoleni a eh, myslím, že všichni prošli eh, evropskými volbami. A ne, pane Tirmansi, vy jste členem komise, vy nemáte právo tady zase takto vystupovat. Ano, my jsme, se, my jsme zvoleni, vy nejste. Ne, prosím, toto není technická připomínka. Eh, prosím o pořádek, o klid v sále. Eh, jsou zde pravidla a každý poslanec je musí respektovat. Je tady na vás otázka, přejete si odpověď? A pan, pan Kan, 30 minut, 30 vteřin, pardon. Děkuji. Otázka je tato. Já jsem hovořil o Libanonu, Jordánsku, Iráku, ale také o Srbsku. A já jsem tam viděl uprchlíky. A já prosím, eh, prosím, eh, jak si jsou tam i tříleté děti, takže to, co to je za, eh, jakou kategorii, jaké tedy spadá? Ano, to je syn eh, rodiny, která žila mnoho let eh, v Turecku, eh, v bezpečné zemi a otec se chtěl dostat do Kanady a nechat tam upravit chrup. Tady je otázka o tom, že náš kontinent je zaplavován ekonomickými migranty, zatímco třeba Saudská Arábie, Katar, Kuwait, Bahrajn a Spojené arabské emiráty nedělají vůbec nic. Mohu vám dát příklad ano, a Saudská Arábie chce vystavět 200 vahabistických eh, mešit v Německu. To je naprosté šílenství. My bychom se měli říct spíše australským příkladem. Eh, paní Kudrická. Pane předsedo, je dobře, že komise, Evropská komise konečně pochopila, že eh, závazné kvóty rozdělení eh, uprchlíků nejsou jediným způsobem řešení problému. Je dobře, že konečně začínáme omezovat eh, zdroje a mm, kořeny migrace. Také k tomu patří ochrana vnější hranice, také na Maltě, v Řecku, v Itálii. To je podmínka sine qua non provozní fungování hotspotu a skutečné eh, vrácení těm, kteří nemají nárok na azyl, eh, to je prostě nezbytné. Eh, ovšem je třeba také respektovat pohled také jednotlivých uprchlíků a jejich osobní bezpečnost. Zkuste mi říci, jak země, které dostanou alokovány uprchlíky, je, hm, mohou, je, mohou chránit Eh, jestliže už teď hm, existuje aktivní odpor a eh, jestli tady straší šáriou. Pane předsedo, nový migrační balíček nestačí. Je třeba reorganizovat ochranu vnějších evropských hranic tak, abychom nad nimi měli skutečnou a jasnou kontrolu. Eh, je třeba také vzdělávat lidi, kterou se přesvědčí naše obyvatelstvo, že jejich uprchlíci nejsou nebezpečím. Jsou to lidé, kteří upíkají před válkou a bombami. Eh, paní McKevin, děkuji. Pane předsedo, eh, poprvé náš parlament eh, hovoří o interních a externích aspektech uprchlické krize. Myslím, že nám dosud v debatě chyběl holistický přístup. Já jsem byla v Turecku před třemi týdny s delegací výboru rozvojového a viděli jsme, jak nekonzistentní je naše politika vůči této zemi. E, Turecko e, možná není ani tak jako řešení, jako spíše problém. E, je třeba, aby se více angažovaly agentury spojených národů ano, v Turecku jsme skutečně viděli uprchlíky, viděli jsme tam postižené děti eh, bez nohou, bez rukou. Eh, my potřebujeme eh, peníze pro vzdělávání těchto dětí. Zde rodiny skutečně ztrácejí naději. A je třeba, abychom, aby existovala legální cesta jejich umístování, usídlování i nám a také větší podporu pro nevládní organizace, které pracují přímo na místě v Sýrii. Oni nedostávají dostatečnou podporu a to je skutečně urgentní věc. Děkuji. Promiňte, je zde modrá karta na vás. Přejete si, přejete si eh, přímou otázku. Prosím, Třetí vteřin. Chcete říci, že bychom měli eh, vybudovat dálnici pro ISIS napříč celou Evropou? Víte, že to je směšné. Eh, v Evropě, co se stane, zcela se změní povaha celé Evropy. To je naprosté šílenství. Já vám řeknu, co vím 15 měsíci řekl Nigel Farage Britům, že je třeba udělat více pro to, aby se podpořovali syrští uprchlíci. Nemáme šanci to skutečně udělat a vy tvrdíte, že žádní syrští uprchlíci neexistují. To není politika, toto je rizí populismus před volbami. Honorevoli, vi ricordo. Uh, já bych chtěl říci, že eh, modré karty jsou tady skutečně na to, aby se kladly otázky nebo žádalo se vyjasnění eh, od eh, předchozího řečníka. Nejsou tady od toho, aby se, roz, aby se debatovalo mezi stranami, případně aby se spoutávaly hádky. Pan Krasnodevsky. Děkuji, pane předsedo. Eh, situace eh, v táborech pro uprchlíky mimo Unii je dramatická a tam je třeba eh, směřovat maximum humanitární pomoci. Dobře, že konečně to chápeme. Třeba je také myslet na tom, jak se vypořádat ne se symptomy, ale s příčinami této tragedie. A na to je třeba jinou politiku, možná včetně vojenského angažmá. Každopádně problém se nevyřeší tím, že budeme se otevírat vůči každému uprchlíkovi, každému nelegálnímu eh, imigrantovi. Eh, dokonce Němci pochopili, že naše možnosti jsou omezené. Ano, my nedokážeme všechno a ani nespasíme svět, a to platí i pro Evropský parlament. Je třeba říci, Eh, že řešením není povinná relokace uprchlíků v Evropě a jejich násilné držení v zemi, kam nechtěli a kde společnost není připravena tyto uprchlíky přijmout. Děkuji vám. There is, there is, honorable eh, Pane poslanče, je tady na vás otázka prostřednictvím modré karty. Eh, přijmete, přijmete tu otázku? Pane Ferič. Děkuji vám. Eh, souhlasil byste se mnou, že eh, k nejhorším a nejhanebnějším věcem, které se stala, eh, stala v této krizi, je to, že lidé využívají Eh, energii eh, trpících a snaží se změnit eh, veřejnou náladu a obrátit ji proti našim hranicím pro